todos. Vamos dar início à sessão. Dobrý den, začneme. O ponto 1 um da sessão. Děkuji. Nejdříve přijmeme eh, program. Mějte jste ho všechny v dispozici, pokud nikdo nemá žádný komentář. Program je pokládán za přijatý. Druhá věc, sdělení předsedkyně. Veškeré jazyky dnes máme k dispozici s výjimkou malčtiny. Druhá věc, trialogy a informace z trialogů. Tady bych dala i hned slovo paní Vilie Blinkevič, je zpravodajce za Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, výsledky situace, které se týkají Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, vypadají následovně. Před dvěma týdny jsme měli první institucionální trialog, ale ještě předtím jsme měli setkání stínových zpravodajů. A diskutovali jsme o možnostech politických trialogů. Na setkání stínových zpravodajů jsme se rozhodli, že jsme připraveni podpořit názor představitelů Evropského parlamentu, aby to bylo tedy specifičtější, tak žádné politické jednání nemůže proběhnout, dokud si nebudeme jisti, jak bude vypadat nový víceletý finanční rámec. Neznáme objem prostředků, objem příspěvků, takže nemůžeme začít diskutovat o těchto věcech. Představila jsem toto stanovisko v prvním trialogu a musím říci, že to bylo takové trochu eh, Eh, zvláštně, nicméně zahájili jsme diskuzi o technických záležitostech. Včera jsme měli první technické zasedání, pracovali jsme tři hodiny, vedli jsme intenzivní diskuze, abychom dospěli ke kompromisu u jednotlivých bodů. A ráda bych řekla, že jsme se nedostali tedy moc ku předu, ale ta pracovní atmosféra mezi třemi institucemi byla velmi příznivá a budeme pokračovat v technických trialozích. Další proběhne 11. března. Toto datum bylo naplánováno pro politický trialog, ale my nemůžeme zatím ještě zahájit politický trialog, dokud nebudeme mít dostatečné výsledky. Dnes se na summitu bude diskutovat o víceletém finančním rámci ale my zatím ještě nebudeme schopni zahájit politický trialog, dokud si nebudeme jisti, jaká budou čísla, která potřebujeme k tomu, abychom byli schopni čelit všem výzvám, kterým Evropská unie čelí. Také chci říci, že jsme poslali komisi dopis, kde je žádáme, aby předložili nejrelevantnější nejrelevantnější návrhy o kontinuitě programu pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Jinak eh, by se mělo stát, abychom, tedy měli bychom se vyhnout tomu, abychom eh, neměli dohodu do konce tohoto roku. V každém případě se musíme připravit na každý případ, musíme mít i nouzový plán a musíme se řídit postojem představitelů parlamentu. Dali jsme tedy eh, dohromady ten dopis pro komisi ohledně kontinuity programu EGF a o dalších eh, informacích vás budu průběžně zpravovat. Děkuji mnohokrát. Dostáváme se do bodu 3, což je zápis, schválení zápisů z minulých schůzí. Pokud nikdo nic nenamítá, budeme zápisy pokládat za schválené, až jsme u bodu 4, což je mm, posílená spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti. dám slovo kolegovi zpravodaji Manuelovi Pizarovi, který ale zdá se ještě není zde v sále. Není zde ještě, takže nevím, zda si přeje vystoupit někdo ze stínových zpravodajů. Paní Toms. Děkuji za slovo. Budu mluvit eh, za Saru Skytedelauer, zpravodajku, která je dnes bohužel nemocná. Když se podíváme na pozměňovací návrhy, tak eh, mnozí z nás jsou spokojeni, že zde máme dohodu ohledně pokračování sítě prvních letech se sítě velmi rozvinula, přinesla přidanou hodnotu členským státům a byla také schopná přizpůsobit se realitě, již čelí služby zaměstnanosti, často díky svobodě, kterou rámec poskytuje, ale přesto je zde ještě prostor ke zlepšení. Frakce EPP je toho názoru, že sítě jako takové jsou eh, nejlépe vybaveny k tomu, aby se stanovovaly priority. A stínoví zpravodajové sdílí tento názor. Měli bychom se tedy snažit eh, tyto sítě příliš neřídit. Některé oblasti by ale měly být zahrnuty do rozhodování, protože to bude priorita v příštích letech. Z pohledu EPP jsme zdůraznili tyto body. Jejich tedy více než tři. Potřeba učňovského odborného vzdělávání specifickými přihlédnutím k potřebám podniků, příležitosti a výzvy digitalizace, dodávka a poptávka na evropském trhu práce, spolupráce s jinými e, službami zaměstnanosti. To jsou body, které řešila rada. EPP se vyjádřila k pozměňovacímu návrhu zelených, pokud jde o permanentní strukturu sítě a samozřejmě se těšíme na příští zasedání stínových zpravodajů. Děkuji. Obrigada. Děkuji. A nyní dávám slovo za Renew paní Alievie Veli. Thank you, chair, dear colleagues. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Chci také poděkovat těm, kteří přespěli svými konstruktivními pozměňovacími návrhy. Myslím si, že je zde spousta bodů, s nimiž můžeme souhlasit. Měl by zde být inkluzivní přístup a, tyto sítě by měly podporovat zaměstnanost a udržitelná pracovní místa. S tím souhlasím. Mnozí z nás jsou toho názoru, že ta sítě by měla dále pokračovat a posilovat spolupráci se sociálními partnery, jinými orgány zaměstnanosti orgány, které jsou činné eh, v učňovském vzdělávání a mělo by to být také nastaveno tak, že bude eh, konzistentní s potřebami trhu práce. Chceme také zajistit, eh, že tyto sítě budou podporovat zranitelné skupiny a především postižené. V souladu s cíly které si sítě vytýčila, pokud jde o digitalizaci, tak je důležité, aby lidé mohli dále využívat výhod, které digitalizace přináší. Já bych se ale raději přidržela návrhu komise, pokud jde o období, po něž je tato sítě funkční. Komise tedy řekla, jaký je její názor a já si myslím, že bychom to měli respektovat. Děkuji. Děkuji a nyní dávám toho stínové zpravodajce za ID Stefanii Zambeli, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegové. Veřejné služby zaměstnanosti jsou důležitým nástrojem a měly pozitivní dopad na evropské občany a proto je správné prodloužit posílenou spolupráci veřejných služeb zaměstnanosti až do roku 2027. Je důležité reformovat a přizpůsobit tato centra, protože v některých zemích nejsou vhodná a tím pádem neposkytují potřebnou podporu ani pracujícím, ani zaměstnavatelům. A k tomu jsem předložila pozměňovací návrh. Další pozměňovací návrh, který jsem předložila, se týká digitalizace eh, těchto úřadů. Ten, ta pomůže eh, povzbudit eh, poptávku a zajistí se zde lepší fungování této služby a za druhé maximální transparentnost. Kromě toho si myslím, že je zásadní výměna dobrých postupů mezi službami všech členských států, tak aby ty nejlepší mohly pomáhat státům, které musí ještě zlepšit eh, své fungování. Na závěr bych chtěla připomenout, že síť veřejných služeb zaměstnanosti musí být příspěvkem eh, a pomocí pro národní politiku zaměstnanosti, ale nesmí podmiňovat nebo omezovat eh, působnost členských států. Děkuji. Obrigada. Děkuji a nyní dávám slovo kolegovi Muniru Satury za zelené. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Nejdříve mě dovolte vyjádřit eh, že jsem velice spokojen s naší kolektivní práci na tomto tématu, které na začátku se mohlo zdát poněkud technické, ale je zásadní pro naše občany v Evropské unii. Domnívám se, že organizace eh, veřejných služeb zaměstnanosti je velice důležitá. Je dobře třeba se zaměřit na eh, dobré praktiky a jejich vzájemné vyměň, jaksi vyměňování. Já jsem předložil pozměňovací návrh, například se to týkalo genderové rovnosti a také potřeby školení obyvatel, občanů v oblasti ekologické transformace, protože je třeba, aby ekologická transformace byla takovým vektorem, který bude přinášet trvalá, kvalitní, udržitelná místa našim spoluobčanům. Pak je také důležité, abychom posílili pomoc nezaměstnaným, aby měli více personalizovanou podporu a to na celém území EU. Jsem také velice rád, že veškeré skupiny se do toho velice angažovaně zapojily. Mám pocit, že celkově máme asi 60 pozměňovacích návrhu. Eh, naše diskuse, myslím, byly velice dobré a dovolí panu Pizzerovi, pan našemu zpravodaji předložit kompromisy, které budou jistě velice zajímavé. Jsem také velice rád, že, eh, že tady hovoříme o té spolupráci mezi veřejnými službami zaměstnanosti, že chceme prodloužit. To je dobré, myslím si, že je to důležité. Já si myslím, že samozřejmě soukromý sektor je také schopen se organizovat, ale důležité je, aby se právě zorganizoval i veřejný sektor s perspektivou udržitelnosti a my rozhodně nechceme dávat eh, politickým orgánům parlamentu právo na hodnocení a monitorování, ale spíše chceme vnést jakousi trvalost do této velice užitečné spolupráce pro všechny právě zde v rámci Evropské unie. Jsem tedy velice rád, že jsem se mohl zapojit do diskuzí s kolegy Stínovým zpravodají a s panem Picarem a doufám, že se nám podaří dosáhnout co možná nejlepšího textu, který prospěje našim spoluobčanům. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane kolego. Nyní dávám slovo kolegyni z EKR, Beatě Šidlo, prosím. Děkuji bardzo, paní, <clears throat> šanovná paní předsedající. Děkuji, vážená paní předsedkyně, kolegové, kolegyně. Když jsem se seznámila s předloženými pozměňovacími návrhy, mám několik poznámek, které se týkají především úvodních ustanovení, které jsou příliš podrobné, což eh, nepřeje zásadě obecných právních předpisů. V některých případech eh, Pozměňovací návrhy zasahují do kompetencí, které přísluší pouze členským státům, například sjednocení služeb IT, anebo jdou eh, nad rámec kompetencí sítě, například ten odkaz na Green Deal, ochrany životního prostředí, klimatické neutrality a otázky zdraví při práci. Pokud eh, jde o platnost tohoto rozhodnutí, tak musím říci, že síť eh, dosáhla v této věci konsenzu. Ten omezený čas nám umožňuje eh, vyhodnotit a aktualizovat fungování sítě. Pokud jde o naplňování cílu nového zeleného dílu, tak jsem toho názoru, že prioritou bude realizace a tvorba nových klimaticky neutrálních pracovních míst, ale chci zdůraznit, že to není jediná oblast činnosti eh, služeb zaměstnanosti. A eh, mám pocit, že některé návrhy zasahují nad rámec těchto kompetencí. Pokud je o spolupráci se třetími zeměmi, tak tento aspekt stanoví výlučnou schopnost členských států nebo kompetenci členských států. Tato politika se stanovuje na úrovni členského státu a právě pouze ta služba sama může rozhodnout, s kým a v jaké oblasti chce spolupracovat. Děkuji. Obrigada, kolega. Děkuji, paní kolegyně. Na zde v sále nevidím Kostase Arvanitisiho z GUE NGL a proto bych ráda nyní předala slovo zpravodaji Manuelovi Pizerovi. Já se vám omlouvám, že jsme začali, i když jste ještě nebyl v sále, a protože máme velice naplněný program, tak jsme bohužel již začít museli. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se omlouvám za skutečnost, že jsem se poněkud opozdil a rád bych nejdříve kolegům poděkoval za zájem, který vyvolala tato zpráva. Měli jsme 59 pozměňovacích návrhů, to, myslím, jasně prokazuje, jak velký zájem byl. Mnohé z těchto návrhů přispělo k zlepšení textu zprávy. A dokonce i ty návrhy, se kterými nesouhlasím, nám dovolili prohloubit to téma v politické debatě a to bylo dobře. Já jsem se snažil předložit takové pozměňovací návrhy, které by zaktualizovaly cíle eh, a iniciativy eh, té sítě PES, tedy sítě spolupráce mezi veřejnými služby zaměstnanosti. Já jsem se také snažil zhodnotit zúčastnění sociálních partnerů. Gender rovnost, to je myslím téma, na které bychom se měli velmi zaměřit. Vytváření dlouhodobých pracovních míst a taky jsem se zaměřil na pracovníky s postižením a také na rozvoj kariér. Zásadní pro mě je, abychom tam měli odkaz na evropský pilíř sociálních práv a také na cíle udržitelného rozvoje. Rovněž se domnívám, že bychom nikdy neměli zapomínat na cíle, které jsou zakotveny v základních smlouvách EU. To je plná zaměstnanost, sociální pokrok a transverzalita zaměstnaneckých politik v Evropské unii. Jistě se všichni shodneme na těchto cílech a také na tom, že je nutné, abychom zmodernizovali veřejné služby zaměstnanosti s cílem čelit těm zásadním výzvám, které existují na trhu práce eh, a rovněž se také vyrovnat s technologickým rozvojem a s mnoha dalšími změnami, které na trhu práce zaznamenáváme. Mnoho z předložených pozměňovacích návrhů z těch 59 šlo tímto směrem, i když to například bylo naformulováno poněkud jiným způsobem, to ještě budeme muset prodiskutovat. Já musím říct, že je tady určitá věc, která je poněkud ožehavá, a to je například eh, rola Evropského parlamentu, co se týče možného monitování. Je tady taková obce, taková možnost, kterou sdílím v tom smyslu, že ta síť by pak byla podporována novému rozhodnutí parlamentu za sedm let. Pak je tady jiný návrh, který říkal, že parlament by sám měl ustavit tuto síť jakožto trvalou a omezit se na to, že bude provádět pouze hodnocení. Já chápu, že pro náš, pro naše fungování je užitečnější, aby si parlament zachoval aktivní legislativní roli v této věci, aby se neomezil pouze na pasivní roli. To by byla ta role předkládání stanovisek, toho hodnocení. Já si tedy myslím, že bychom síti posloužili lépe, kdybychom si jako parlament zachovali naši legislativní úlohu. Druhá otázka, která byla také relativně hodně kontroverzní, se týká spolupráce sítě PES s třetími zeměmi. Zde se domnívám, že toto téma je ještě důležitější právě v okamžiku, kdy Velká Británie právě odešla z Evropské unie a stala se z ní třetí země. Tady máme velice různé přístupy k této tématice a já si myslím, že bychom si měli zvědět o vyvážení přístup, který by zohlednil rozpočtová omezení, která síť má a zároveň je třeba si nechat otevřenou cestu možné spolupráce s třetími zeměmi v případě, že síť si to bude takto přát. Já si myslím, že v by bylo vhodné, abychom eh, jakožto Evropský parlament v této věci měli konsensuální rozhodnutí a já se budu snažit k tomu s tím, že předložím vyrovnaný text zprávy, který opřu o většinové mínění členů tohoto výboru. Děkuji. Děkuji mnohokrát a dávám slovo kolegyni Rondinelli za nezařazené. Prosím. Děkuji. Návrh komise na posílení spolupráce veřejných služeb zaměstnanosti je plně podpořitelný. Už se ukázalo, že tato síť je velmi užitečná pro zlepšování služeb nabízených občanům hledajících zaměstnání. Takže plně souhlasíme s přístupem zpravodaje, který zdůrazňuje ve svém dokumentu důležitost tohoto procesu. Předložila jsem pozměňovací návrhy, jimiž chci zdůraznit dva důležité aspekty. Je nutné, aby posílení spolupráce sítě veřejných služeb zaměstnanosti nebylo procesem sám pro sobě, pro sebe musí se zaměřovat na dosažení cílu plné zaměstnanosti a sociálního pokroku. S ohledem na to je třeba zaměřit se také na Green Deal, ke kterému musíme přispět všichni. Znamená to tedy zrychlit přechod k novému modelu výroby, života a konzumace, ale musí to být transformace, která bude spravedlivá a inkluzivní pro všechny. Umožní našim firmám transformovat se v souladu s novými ekologickými parametry, ale přesto nesmí být předsedkyně. Prosím, čtete příliš rychle, to pro tlumočníky není možné přetlumočit. Takže prosím, kdybyste mohla číst poněkud pomaleji. Omlouvám se, já jsem pořád stresovaná tím časem, protože nevím, jestli mám minutu, minutu a půl nebo dvě minuty. Omlouvám se kolegům. Chtěla jsem pouze na závěr říci, že pouze když budeme realizovat tyto politiky, tak budeme mít skutečně pozitivní a skutečný dopad na naše občany. A myslím si jako Evropský parlament, že budeme moci dokázat, že jsme splnili svou roli. Obrigada. Děkuji. Pokud si někdo další nepřeje vystoupit, eh, předám i hned slovo komisi panu Stefanolsovi. Thank you very much, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodaji i všem stínovým zpravodajům. Není moc, co bychom potřebovali dodat. Byla odvedena skvělá práce od každého ze zúčastněných a my si velice vážíme toho uznání pro veřejné služby zaměstnanosti a jejich sítě a uznání důležitosti práce těchto sítí na národní úrovni. Jenom bych chtěl zdůraznit, že to není síť, které by komise předsedala této síti předsedají veřejné služby zaměstnanosti sami. Je to opravdu pouze nástroj, který podporuje veřejné služby zaměstnanosti při implementaci politik, které jste vy jako zakonodárce schválili, jako třeba záruky pro mládež nebo implementace Evropského sociálního fondu a tak dále. Při neustálém proměňování a rozvoji se to nepřímo ještě rozšiřuje. Možná bych komentoval dvě věci. Je velice pozitivní eh, všechny ty signály kolem digitalizace, všechny odkazy na zelenou dohodu, všechny ty pozměňovací návrhy nebo podněty ke zprávě. Možná co se týká prodloužení nebo timingu, tak eh, timing to je opravdu jenom takový odkaz na rozpočet. Rozhodně není eh, sebe menší úmysl zastavit existenci těch sítí. Eh, samozřejmě, že spoluzákonodárci se v roce 27 k tomu mohou vrátit a síť aktualizovat. Je důležité říci, že ta spolupráce probíhá, to rozhodnutí něco takového umožňuje, ale budeme-li to signalizovat příliš silně, tak bychom to mohli spíš učinit mezinárodním orgánem a na to bychom měli být opatrní. Tedy děkuji vám za skvělou spolupráci. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem. Nevím, zda si přeje zpravodaj ještě něco doplnit? Ne, v tomto případě děkuji všem eh, stínovým zpravodajům, panu zpravodaji a připomíná pouze lhůty. 31. byla lhuta pro předkládání pozměňovacích eh, návrhů a budeme o nich hlasovat 26. třetí. A nyní se dostáváme k elektronickému hlasování. První, o čem budeme hlasovat, je Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020. Queria fazer um, um, uma comunicação. Ráda bych ještě eh, přišla s jedním sdělením a momentálně tady jsou dvě křesla ze skupiny Renew, které jsou prázdná a nemohou být nahrazeni náhradníky. V tomto případě náš výbor momentálně má 53 členů, ale nemůže mít 55 hlasů. Není to možné, protože ta dvě křesla za e, politickou skupinu, kterou jsem uváděla, nejsou obsazena. Uh, Nyní přejdeme k hlasování. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sto devět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ne, schváleno, omlouvá se paní předsedkyně. Je to schváleno? Přejete si ověřit? Dobrá. Kompromis N. Kompromis N pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, ověříme. Uh, Prosím, zopakujte ten kompromis, o kterém teď hlasujeme. Já jsem se ztratila. Hlasujeme o kompromisu E. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? omlouvám se, říká paní předsedkyně, hlasujeme o kompromisu E, elektronicky ověřujeme. Tady došlo k jistému zmatení. Ověřujeme kompromis E elektronickým způsobem. A votação está encerrada. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Emenda 150. 150. E Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis F. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 156 první část, kdo je pro? Kontra? Proti. Paní předsedkyně, vzhledem k tomu, že to tlumočení z vašeho původního jazyka přichází z trošičku z se spožděním, tak eh, prosím vás zpomalte, anebo při tom hlasování nevyhnutelně dojde ke zmatení. Děkuji. Děkuji, pokusím se hlasovat pomaleji. Hlasujeme nyní o 156. první část. Je to e, takové dodatečné hlasování k tomu kompromisu, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis I, pro, proti, Zdrželi se? Přijato. A nyní 188, druhá část, je to dodatek ke kompromisu I, kde pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování, je to 188, druhá část. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Kompromis je. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis L. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. Za, Zahajuji hlasování, kompromis L. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromis KA, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis K. Pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis M. Kompromis M, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kult 5 pro, pro, tedy kult 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis A, Q, pro, proti, přijato. Kompromis O, pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis R pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis P Kompromis P. Kompromis P pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Q, kdo je pro? Kompromis Q, říká paní předsedkyně. Q, říkám portugalsky, říká paní předsedkyně, to je jazyk, kterým hovořím. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Hlasujeme o kompromisu Q. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to schváleno. E, bylo to odmítnuto dvěma hlasy. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Emenda 183. 183, kde je pro? Proti? Strželi se? Ověříme. Ověřujeme 183. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to přijato. 127. Ne, ta odpad, to odpadá. Tento návrh. Uh, emenda 131. 131, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis S, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis T, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis U, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis V, pro, proti, zdrželi se, přijato. 281, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dvojité V, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis AT pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis X, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis Y, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Z, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlas 322, druhá část, co je doplně kompromis z kdo je pro? Nyní tedy hlasujeme 328. Druhá část je to doplněk kompromisu z. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme dru- druhou část návrhu 328. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Kompr- kompromisu AC favor. Kompromis AC pro, proti, strželi se, schváleno. 322. část, kdo je pro, proti, strželi se, ověříme. Hlasujeme o 322. část. Hlasovali všichni, končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Přejete si zopakovat to hlasování ještě jednou. zopakujeme. Je to 320. druhá část. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Kompromis. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. 338 eh, pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 339 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis AA, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis AB pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis AD, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis AE pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní přejdeme k úvodním ustanovení Jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato dvojka, čtyřka a čtrnáctka jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Trojka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pětka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šestka pro? proti, zdrželi se. Přijato. Sedmička, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Osm pro, proti, zdrželi se. Přijato. Devět pro, proti, zdrželi se. Přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se. Přijato jedenáctka pro, proti, zdrželi se. Přijato dvanáctka pro, proti, zdrželi se. Přijato třináctka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis AF, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis AR pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AG pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AX pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AH pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AI pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A je, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AK pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A dvojité V pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A L pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A M pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AN pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AS, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AO, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AP, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AU pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis AZ pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis AV pro, proti, strželi se, přijato. A nyní návrh 90 pro, proti, strželi se. Přijato. Kompromis A Y pro, proti, strželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni. Končím hlasování a text byl přijat. Damos felicitações à relatora Clara Dobrev. Blahopřeji paní zpravodajce, děkuji mnohokrát a dostáváme se k dalšímu hlasování. A to je Evropská strategie eh, pro postižení po roce 2020. Budeme hlasovat kompromis 5, kdo je pro, proti, strželi se, přijato. 147, kdo je pro, proti, strželi se, přijato. 149, pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasujeme o návrhu 149. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato 150 pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvěstě devatenáct druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis sedm pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 225 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 233 pro, proti, zdrželi se, přijato. 234 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní druhá část 239 pro, proti, zdrželi se, přijato. 241 pro. Proti. strželi se. Přijato. 242 pro. Proti. strželi se. Přijato. Kompromis 10. Pro. Proti. strželi se. Přijato. 257 pro, proti, zdrželi se, přijato. 259 pro, proti, zdrželi se, přijato. 262 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 272 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o druhé části návrhu 200 275, 276, 277, 278 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Hlasujeme o druhé části námře 275, 276, 277 a 278. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to schváleno.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 to máme přes tři jazyky. Vy pracujete skvěle, ale mohlo by to jít celé, prosím, pomaleji. Děkuji. Ano, já se omlouvám. Kde nyní jsme? Skupej, uprdím, jméno 286. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 288 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18 pro, Ještě jednou tedy kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 305 pro, proti, zdrželi se, přijato. 307 pro, proti, zdrželi se, přijato. 311 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 298 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní první část 326 pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejete si ověřit? Takže ověřujeme první část návrhu 326. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní první část návrhu 325 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 338 a 343 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 354. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 310. První část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme druhou část návrhu 310. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. A bylo to přijato. Nyní 308, první část, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 356 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 17 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 360, kdo je pro? Proti, strželi se. Přijato. Kompromis 21. Pro, kdo je pro? Ještě jednou, kompromis 21. Pro, proti, strželi se, při, přijato. Kompromis 19. Pro, proti, strželi se, přijato. 375 pro, proti, přijato. 376 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 380 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 381 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Ověříme návrh 381, elektronicky zahajují hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 412 pro, proti, zdrželi se, přijato. 413 pro, proti, zdrželi se, přijato. 414 pro, proti, zdrželi se, přijato. 416 pro, proti, zdrželi se,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 Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme návrh 428. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 429 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 430 pro, proti, zdrželi se, přijato. 432 pro, proti, zdrželi se, přijato. 434 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 410, 445, 447, 448 a 450 56 pro, proti, strželi se. Hlasujeme několik eh, návrhů. 410, 445, 447, 448, 456 jsou identické a budeme o nich hlasovat společně. Kdo je pro? Can we have a separate vote on 445? Můžeme hlasovat zvlášť o 445, protože k tomu máme něco jiného. 445. Ale jsou identické. Jsou identické. Uh, Můžeme pokračovat v hlasování. Hlasujeme tedy eh, eh, jedním hlasem o všech návrzích, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřista padesát jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. 454 a 462 jsou identické. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 455 pro, proti, zdrželi se. Přijato 458 pro, proti, zdrželi se. Přijato 461 pro, proti, zdrželi se, přijato. 465 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní úvodní ustanovení. Jednička, ne, ta odpadá, takže trojka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamknuto. A nyní čtyřka, pětka a šestka jsou identické, takže společně pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní devítka, dvacet osmička, identické, společně hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní desítka, pro, proti, strželi se, přijato. Jedenáctka, ta odpadá. A dostáváme se k 26, 27, 402, 51, 52, 53, jedno hlasování jsou identické.

Přijato. Nyní 31 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 32 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ověřujeme návrh číslo 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování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 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38, 39 a 40, ne, pouze 38 a 39, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, strželi se, přijato 41, 43, 44, 45, 46 a 47. Jedno hlasování jsou spole- identické pro, proti, strželi se, přijato 55 pro, proti, strželi se, přijato 56 pro, proti, zdrželi se, přijato 59, 60, 61 a 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 66 pro, proti, zdrželi se, přijato 67 pro, proti, zdrželi se, Přijato 68 pro, proti, zdrželi se. Přijato 70 pro, proti, zdrželi se. Přijato 71 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Až jsme u kompromisu 1, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 78, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to přijato. 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 90, 93 ne, eh, opravuje se paní předsedkyně kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. 100, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, přijato. 106 říká paní předsedkyně. Omlouvám se, 108, měli jste pravdu, 108, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, přijato. 112 pro, proti, zdrželi se, přijato. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 pro, proti, zdrželi se, přijato 122 pro, proti, zdrželi se, přijato 123. Přijete si ověřit návrh 122? Dobře. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto.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 Ověříme. Ověříme 128. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to stejný počet hlasů, což znamená, že návrh byl zamítnut. 129 pro, proti, Zdrželi se? Mám pocit, že přijato, ale raději ověříme. Ověřujeme 129. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Opět zamítnuto. 131 pro, proti, strželi se, přijato. 132 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní společně 134 a 137, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 135, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o textu usnesení jako celku. Elektronicky zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Vamos passar à última, à última votação dostáváme se k poslednímu hlasování. To jsou obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021. I hned hlasujeme jednička, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dvojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis pět. kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis jedna. kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis dvě. pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme návrh 10. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Jedenáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Mám pocit, že to bylo schváleno, ale raději ověříme. Je to návrh číslo 11. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. A nyní třináct. první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato druhá část Třináctky Pro? Proti? Zdrželi se ověříme. Ovre, že ověřujeme druhou část návrhu 13. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Čtrnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme návrh 14. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Některé ruce jsem neviděla, takže raději ověřím. Patnáctka. Zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24, návrh 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 28, ale pouze druhá část. Hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to schváleno. Então, obrigada a Děkuji všem zpravodajům zpráv, o které jsme eh, hlasovali. Děkuji také tlumočníkům za to, že s námi se trvali poněkud déle, říká paní předsedkyně. Já vám děkuji mnohokrát za vaši trpělivost a za vaše pochopení. Byla to první schůze, které jsem předsedala. Já jsem nová poslankyně, takže bohužel ne vše jsem zvládala úplně eh, dobře, takže vám děkuji a omlouvám se. A eh, nyní tato schůze je u konce a budeme pokračovat se schůzí koordinátorů.